Ladies and gentlemen, can I, before we just start the meeting... Dámy a pánové, ještě než zahájíme schůzi, dovolte jen, abych vás informoval o tom, že pan Riké má dneska narozeniny, takže všechno nejlepší, pane Riké. Okay, colleagues. I need to do the formal Kolegové, jenom připomínám, že máme samostatný pořad jednání, protože je to eh, společné jednání ITRE a eh, výboru pro dopravu. Tentokrát eh, je hlavním výborem výbor pro dopravu že máme tady návrh pořadu jednání, který musíme schválit. Na úvod vám chci připomenout, že zpráva o propojení Evropy, o tomto nástroji, projednáme společně. Předložíme našimi třemi zpravodaji podle příslušného článku 51 je tady tedy jeden společný návrh zprávy od těchto tří navrhovatelů. Jak jsem řekl, tak je na výboru pro dopravu, aby se stal hostitelem tohoto zasedání příště, až budeme zvažovat pozměňovací návrhy 5. listopadu, tak to bude zase, tak to bude zase na paní Sartory, aby hostila společné zasedání. Takže to jen, abychom si udělali představu o tom, jak eh, na tom jsme. A než dám slovo zpravodajům, tak chci požádat paní Sartori, jestli chce cokoliv dodat, doplnit. Chtěla jsem jen vyjádřit uspokojení s tím, eh, jaká práce byla odvedena. Chci říci, že je opravdu skvělé, že jsme takto pracovali v tak eh, složitém eh, politickém okamžiku. Jsem opravdu potěšená že spolupracovali tři různí zpravodajové z tří různých zemí, z tří různých eh, politických frakcí a že se dokázali shodnout na společném textu u tak složitého tématu. Takže blahopřeji všem kolegům a tedy nám a, eh, budeme předsedat příští schůzi a teď zase vracím předsednictví svému kolegovi. Děkuji. Takže když budeme dobří hostitelé, eh, tak bychom měli umožnit zpravodajům, aby eh, a dát jim slovo, takže jako první paní Valán. Děkuji vám. Pane předseda, paní předsedkyně, my dnes společně prezentujeme tuto zprávu spolu s mými kolegy, spolu s pravodají, jimž děkuji za mimořádně dobrou spolupráci v uplynulých devíti měsících společně. Chceme ukázat, že článek 51 může být úspěšný, jakožto zpravodajka za ITRE budu hovořit o financování energetického a telekomunikačního sektoru. Víme, že Evropa potřebuje růstové iniciativy, aby oživila své hospodářství a politiku zaměstnanosti. A vítám tudíž CF. Obecnou filozofií, kterou jsme se řídili při vypracovávání této zprávy, bylo pokusit se o dosažení těchto cílů co nejúčinnějším způsobem, maximalizovat přitom vzácné finanční zdroje a podle toho zvolit také priority na základě těch nejnaléhavějších potřeb v oblasti evropské infrastruktury. Když se na to podíváme z historického hlediska, tak veřejná podpora infrastrukturního rozvoje byla zajištěná v dopravním sektoru prostřednictvím politiky TNT. A většina transportních eh, projektů už je nyní identifikována a pak eh, financována z veřejných fondů. Ale v oblasti telekomunikací je taková ta centralistická eh, strategie inovací, to znamená v zájmu jak identifikace projektu evropského zájmu, tak i mm, tedy zajištění financí. Proto musíme jednat velmi obezřetně a zodpovědně. Zvláště v těchto dvou sektorech, abychom předešli nějakým zkreslením trhu a abychom zajistili maximální pákový efekt pro naše vzácné zdroje. Abychom maximálně dobře využili naše finanční nástroje. Existují určité finanční potřeby, asi trilion eur v oblasti energetiky, máme-li moderniz, modernizovat eh, evropské infrastruktury, asi 220 miliard eur nebude zajištěno ani veřejnými, ani soukromými prostředky pro telekomunikační a energetickou infrastrukturu a s těmi 20 miliardami, které poskytne CF, e tak tedy to je jediná možnost, jak eh, pokrýt tuto eh, mezeru finanční a s omezenými zdroji potřebujeme samozřejmě i silné páky k tomu, abychom mobilizovali i soukromé zdroje financí. Nemůžeme se spolehat pouze na eh, veřejné eh, dotace. Proto v energetice doporučujeme, aby 80 rozpočtu CF e bylo alokováno na projekty společného zájmu prostřednictvím finančních nástrojů. A tyto projekty společného zájmu PCI by měly být komerčně životaschopné, ale mohou samozřejmě zajistit také soukromé ne, mohou mít problém se zajistit soukromých zdrojů, granty budou k dispozici pro některé studie, které jsou pro nekomerční projekt PCI, které mají pozitivní externality, jako je integrace trhů, zabezpečení dodávek a obnovitelné, um, obnovitelný přenos energie. A měli bychom se primárně zaměřovat na vytvoření poptávky pro broadbandu v oblasti telekomunikací. Eh, musíme tudíž financovat eh, digitální telekomunikační služby, infrastruktury, eh, cross-sektorové platformy a priority, včetně Europeana, prostřednictvím grantů. Na druhé straně Širokopásmové připojení by mělo být financováno pros, pouze prostřednictvím finančních nástrojů, abychom maximalizovali pákový efekt. To se týká jak telekomunikací, tak energetiky. Díky tomu trh zůstane jádrem celého procesu a tím předejdeme přílišným deformacím a přílišné politické centralizaci. Nejobtížnějším úkolem, který nás čeká, je přesvědčit radu, aby zajistila těch 50 miliard rozpočtu o Eh, finančním rámci víceletem. Členské státy eh, budou se snažit redukovat evropský rozpočet, zvláště nové nástroje, jako je CEF. A v pokračujících jednáních s radou se parlament rozhodl eh, nepřijmout žádné zprávy spolurozhodování, dokud nedosáhneme dohody v této kapitole, v této věci. To, takže takto se snažíme vynakládat určitý tlak ve vyjednávání. Ale rozpočet se i tak může výrazným způsobem snížit, cvrknout. V příštích týdnech nás čeká důležitá diskuze o tom, co bude naší nejnaléhavější prioritou v oblasti telekomunikace a energetiky. Musíme bojovat za rozpočet v oblasti CF, ale musíme být také zodpovědní a musíme přeorientovat naše priority podle zdrojů, které máme k dispozici. A v případě škrtu bude nutno přistoupit eh, k závažnějším politickým volbám o tom, co chceme financovat. V oblasti energetiky možná budeme muset upřednostnit jednu z třech externalit, ať to bude uh, sjednocování trhu nebo obnovitelný přenos energií. Uh, nebo zajištění dodávek. A v oblasti telekomunikací to může být o tom, zda širokopásmové připojení vůbec má být financováno. Další filtry, pokud jde o výběr priorit, již byly uplatněny v naší zprávě tím, že jsme nastavili kritéria, která mají eh, eh, nastavit eh, tedy naše další kroky, ale k tomu se vyjádří i kolegové ty volby nebudou snadné, ale je naší zodpovědnosti, jakožto Evropského parlamentu, nastavit eh, politické priority a maximálně účinně využít dostupné zdroje. A já se nyní těším na eh, plodnou a podnětnou diskuzi. Děkuji ještě jednou spoluzpravodajům za skvělou spolupráci. Děkuji vám. Takže nyní pan Rike, a to jen proto, že má narozeniny dnes, a pak eh, paní Ayala Sender. Takže pane Rike, prosím. Euh, děkuji, pane předsedo, eh, paní předsedkyně. Samozřejmě děkuji oběma spoluspravodajkám. Eh, jsem malý slabý muž vůči těmto silným ženám, tak to mám složité, ale v každém případě děkuji. Děkuji také stínovým zpravodajům, děkuji komisi, se kterou jsme velmi úzce spolupracovali. Eh, chtěl bych Eh, nejprve říci několik eh, obecných úvah, které jsou podle mě důležité. Jednak všichni podporujeme rozhodnutí komise. Myslím si, že není naším záměrem, v té, a ve zprávě jsme ani nezměnili eh, její návrhy, spíše jsme je podpořili Několik eh, dalších poznámek. Jednak Connecting Europe Facility je nejlepší nástroj, přímý nástroj pro růst, eh, který má Evropa v příštích letech k dispozici. Vytváří se pracovní místa v infrastrukturách, pracovní místa při používání infrastruktur, eh, v průmyslu, který zřizuje infrastruktury, vytváří se také konkurenceschopnost nebo hospodářská soutěž v celém vnitřním trhu. Je to také nástroj eh, evropské integrace, protože jde o propojení Evropy v dopravních, energetických a telekomunikačních infrastrukturách, sítích a snahou je, aby žádný region nezůstal stranou a to vše by mělo vylepšit eh, fungování našeho jednotného trhu. Třetí poznámka. Toto nařízení je finanční nástroj a já si myslím, a tady vyzývám všechny kolegy, aby na to dávali bdělý pozor. Je potřeba, aby ten nástroj byl operační, jednoduchý, eh, přehledný, byl eh, přímo použitelný, efektivní disponibilní. Myslím si, že ten text tedy musí eh, zůstat eh, hutný eh, a efektivní. Tak, jak tady už říkala paní Valian, je tady ta částka 50 miliard pro celé toto opatření a víceletý finanční rámec, ten zatím ještě globálně nebyl oznámen a Evropský parlament se donívá, že dokud není vše vyjednáno, není vyjednáno nic. To znamená, že ta čísla jsou tady zatím pouze indikativní a nemohou být považována eh, za něco, co má dopad, eh, legislativní dopad na naše texty. Poslední obecná poznámka, eh, i když se to přece jen týká dopravy. Dohodli jsme s paní Ayala, že eh, přílohu A necháme bez změny, eh, i když si nemyslíme, že to je zcela vyčerpávající, ale chceme podpořit myšlenku, eh, že musíme se držet té hlavní cítě, tak jak byla definována těmi koridory, musí to být tak respektováno a kritéria by měla být aplikována opravdu striktně a každý samozřejmě se tam snaží protlačit nějaké svoje regionální eh, záměry v, rám, v tom evropském rámci a to není žádoucí. Potom, pokud jde tedy o dopravu, nebudu hovořit o energetice a telekomunikacích, pokud jde o dopravu, tak hlavní je snaha podpořit soulad tohoto nařízení s cíly strategie 2020. To platí samozřejmě pro celé nařízení. Jde tady o podporu růstu, inteligentního, inkluzivního a trvalého. A zároveň chceme zajistit rozvoj inteligentní dopravy, chceme využít čisté typy dopravy, intermodalitu, chceme podpořit nové technologie a chceme mít takové dopravní prostředky, které budou inkluzivní eh, pro eh, všechny ve společnosti a i pro ty eh, nejzranitelnější, i pro osoby s omezenou mobilitou. Další věc, pokud jde o soulad se strategií 2020, musíme definovat dobré poměry spolufinancování k projektům, především v oblasti dopravy. Chceme samozřejmě omezit úzká místa a chceme vytvořit přeshraniční spoje, což je velice důležité pro propojení Evropy. Jedno téma tady bylo od počátku eh, rozeznáno jako složité. Chceme podpořit efektivní integraci eh, zemí východní Evropy eh, které mají největší problémy při spolufinancování těchto projektů a které je přitom nejvíce potřebují. Tato část Evropy musí být připojená ke zbytku Evropy, velmi to potřebuje, velmi to potřebuje a navíc eh, vlastně jsou tam také vazby eh, s třetími eh, zeměmi. Je velice důležité, aby těch 10 miliard z Fondu soudržnosti bylo eh, regulováno v rámci toho, nebo upraveno v rámci tohoto nařízení a je důležité, aby eh, všechny země eh, soudržnosti vlastně dostali to, co potřebují. Musíme zohlednit všechny dotčené subjekty, aktéry a proto jsme několikrát připomněli, že eh, pokud jde o národní úroveň, tak eh, to je sice důležité, ale také musíme dbát na regionální eh, úroveň, městskou úroveň, musíme to s nimi koordinovat. A dále je také důležité, a to je přeci síl tohoto nařízení, že je potřeba vytvořit synergii mezi dopravou, energetikou a telekomunikacemi všude tam, kde je to možné a to musí zohledňovat eh, také eh, spolufinancování poskytované. Jsou tady rozpočtová omezení, eh, už jsem to řekl úvodem. V období, kde opravdu je potřeba, abychom byli disciplinovaní, musíme dobře zvažovat veřejné finance a všichni tedy pochopili, že je potřeba nastavit růst, krize eh, samozřejmě eh, nemá dobrý vliv na veřejné financování a proto je eh, dobré, abychom využívali tyto programy k růstu a proto nad tím musíme pečlivě přemýšlet a tento nástroj je nový a e, musí si teprve vydobít své místo v těch politikách, které už existovaly dříve, které jsou čistě evropské a e, které e, mobilizují velkou část rozpočtu. Bude potřeba, abychom se zaměřili jak na růst, tak na přidanou evropskou hodnotu protože to je něco, co jsme, co jsme také vlastně zohledňovali, když jsme připravovali definice eh, této, eh, tohoto textu, eh, tak aby jsme to zohlednili při výběru zakázek a příjemců. Je tady samozřejmě malý rozdíl mezi dopravou, energií a telekomunikacemi, pokud jde o použití rozpočtu, pravděpodobně bude potřeba poskytovat více dotací v oblasti dopravy než a že trh v oblasti eh, dopravních infrastruktur není vždy eh, dostatečný a musíme si uvědomovat, eh, co umožňují finanční nástroje, ale tedy jsou tady, mají pákový efekt a to může z části vyřešit některé problémy. Někdy je tedy možné eh, překlenout některé problémy, eh, které tady existují s financováním právě těmi finančními nástroji. Potom eh, tady máme princip efektivity, use it or lose it. Tady je potřeba tedy optimalizovat financování pro všechny projekty a ty projekty, které nebudou odstartovány včas, tak budou zkrátka Eh, opuštěny, aby mohly být upřednostněny jiné projekty, které probíhají eh, řádně. Myslím si, že toto finanční nařízení je velice důležité pro Evropu v další, do dalších let a doufáme, že Rada to podpoří. Děkuji. Paní Ayala Sender je třetí spolu s pravodajkou. Opravdu byste nevěřili, jak dlouhý seznam řečníků mám, ale teď dám slovo třetí zpravodajce paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za spolupráci oběma kolegům spoluspravodajům. Děkuji také komisi za její pomoc a trvalý dialog. Děkuji také sekretariátu a panu Sagarovi, zpravodaj z výboru regionu, se kterým jsme se také několikrát sešli a děkuji také stínovým zpravodajům, kteří nám poskytli svůj první názor na ten náš návrh. Jednalo se především o politickou práci vzhledem na finanční rámec debaty. V okamžiku, kdy parlament udělal krok směrem k investicím, růstu a rozvoji, pro větší zaměstnanost, pro více Evropy, ale zároveň vycházíme z historie velké frustrace, kterou si sebou výbor pro dopravu Evropského parlamentu nese, protože pokaždé, když jsme se pokusili zavést systém komunikace prostřednictvím transevropských dopravních sítí, když jsme opravdu chtěli uplatnit své uh, přeshraniční ambice, tak nás rada vždycky tvrdě utěla. Takže na jedné straně zde máme tu debatu s radou a to nás vedlo k tomu, že jsme se snažili opravdu konstruktivně pracovat a snažili jsme se vyslat signál, že když teď tedy nemáme více peněz, tak budeme vycházet z těch koridorů, které komise navrhla ve své příloze 1. To znamená, že nebudeme zacházet dále až na několik výjimek, které zde byly řečeny, rozšířit téma městských uzlů, otázka eh, přístupnosti, také využití synergii, alespoň tedy mezi dvěma sektory z těch tří, na kterých teď pracujeme, to si myslím, že by bylo dobré pro budoucnost a otevřít také dveře, i když opatrně novým finančním nástrojům, alespoň tedy z hlediska dopravy. Když nemáme dostatečný rozpočet, musíme mít na paměti to, že dopravní výbor bude postupovat eh, takovým způsobem, eh, že v tomto prvním návrhu se vůbec nedotkneme seznamu, který nám dala komise. To znamená, že vyšleme ten signál, že když nemáme dost peněz na více evropských infrastruktur, na inteligentní infrastruktury, s jiným schématem, o kterém chceme, aby bylo efektivnější a především důvěryhodnější z finančního hlediska a také před občany. Chceme prostě říci, že se budeme striktně držet toho minima. Už teď očekáváme, že kolegové přinesou spoustu návrhů. Určitě jste viděli, že v těch přílohách jsou zjevná opomenutí, už jsme dostali několik návrhů. My se chceme držet té metodologie, kterou kolegové už nastínili, je to dobrá metodologie, i když ji musíme trošičku upravit. V každém případě i nadále se budeme řídit tím požadavkem, že potřebujeme dostatečný rozpočet na to, aby bylo možno tuto práci dokončit a provést. Vzhledem k tomu, co se teď v parlamentu říká a také v debatě eh, s radou, pokud je o finanční rámec, tak, eh, jak už říkal pan Rike a já, chtěli bychom eh, využít opravdu všech limitů. Když nemáme peníze, tak prostě můžeme se úplně tohoto nástroje Connecting Europe vzdát, protože jinak bychom byli opravdu směšní. To jsme tedy v parlamentu jasně řekli. Snažili jsme se tedy omezit na minimum a vyslat tento politický signál. Musíme rozumně a opatrně využít všech eh, možných eh, prostředků. Budeme se těšit na vaše návrhy. Podívejte se na pozměňovací návrhy 27 a 72. Myslíme se, že to by mohl být dobrý základ, na kterém společně budeme stavět eh, i tedy z regionálního výboru. Dostaneme pozměňovací návrhy, aby se nám podařilo vylepšit evropské nebo tedy transevropské sítě, eh, všude v celé Evropě. Děkuji. Teď dám tedy slovo panu Píperovi z výboru Rige, Regi a potom Dostane slovo pan Zagar z výboru regionu. Každý, prosím, držte se časového limitu tří minut, protože jinak tady budeme do půlnoci a tlumočníci tady do půlnoci nebudou. Takže pan Píper z výboru REGI. Děkuji, pane předsedo. K obsahu nástroje pro propojení Evropy už se nebudu vyjadřovat, to už tady bylo několikrát řečeno. Poukázal bych pouze na jednu věc. Výbor Regi eh, tady zašel o krok dále. My jsme zodpovědní za peníze z Fondu pro soudržnost, eh, tedy i za těch 10 miliard, eh, které jsou zde vyčleněny ve Fondu soudržnosti. Když eh, jsme hlasovali o obecném ustanovení o Fondu soudržnosti, tak jsme učinili jeden krok postup pro zadávání eh, zakázek, alespoň pokud jde o tento nástroj, eh, byla část těch peněz spochybněna. Chci se vyjadřovat opatrně, ale myslím si, že takto by to šlo označit. Tento kompromis už je nyní předmětem vyjednávání, nebo s tím půjdeme do trialogu s radou a s komisí. Takže my se teď tady můžeme na různých věcech dohodnout, ale chci upozornit na to, že určitý postup už tady běží a není to ve smyslu, alespoň pokud vím, většiny ve výboru pro dopravu. Já se velmi snažím tyto dvě pozice nějakým způsobem zblížit, abychom ve výboru REGI dostali záruky pro to, že je to spravedlivé, pokud jde o rozdělení těch peněz, že vše bude probíhat řádně. A my vám potom uděláme ten ústupek, že budeme chtít eh, ta zadávací řízení i v rámci eh, prostředků z Fondu soudržnosti. Nyní se se všemi zúčastněnými snažíme vypracovat kompromis, i pokud jde o to říze, řízení nechceme předběžně rozhodovat už teď před trialogem, ale eh, my chceme, aby jsme to tady probrali eh, mezi eh, dvěmi hlavními výbory a potom ještě s třetím výborem, abychom z toho vypracovali kompromis. Pozměňovací návrhy budou předkládány do zítra a my bychom tady chtěli se pokusit vypracovat kompromis se všemi zúčastněnými. Doufám, že se to povede a už v tuto chvíli bych chtěl upozornit na tento problém, který vyvstal ve výboru regionu. Děkuji. A nyní za výbor regionu, pan Zagar. Já hola za besedu, gospod předsednik, Přicházím z čtvrté države. Děkuji vám za slovo. Pane předsedo, já jsem ze Slovenska. Děkuji za pozvání, děkuji za možnost se vyjádřit a představit eh, eh, názor našeho výboru ve vztahu k CEF. Eh, toto stanovisko bylo potvrzeno většinou členů, což ukazuje, že místní a regionální zástupci podporují tento nový nástroj. A než budu pokračovat, tak mi dovolte jen zmínit, jak bylo stanovisko připravováno. My jsme provedli řadu různých konzultací se zástupci DG Move. Uspořádali jsme také setkání se, se zástupci profesionálů, místních organizací. Měli jsme kontakty se zástupci Evropského parlamentu, se spoluspravodaj, setkali jsme se se zástupci mnoha dalších úrovní. Jinými slovy je patrné, že podpora pro CF je značná. Stručně několik některé body z našeho stanoviska. Investice v oblasti dopravy, digitalizace, energetiky jsou nezbytnou předběžnou podmínkou dalšího rozvoje, a to zejména v době krize. Když se podíváme na dopady CF a pákový efekt, tak očekáváme takový multiplikační účinek a podporujeme také již přijaté návrhy týkající se e, euroobligací. Teď když již jsme dali najevo takovou podporu z našeho, výboru, našeho výboru, tak bychom chtěli sami eh, vznést určité návrhy a říci, že implementace CEF by neměla být na úkor politiky soudržnosti, a to zejména při přípravě společného strategického rámce a partnerských kontraktů a pokud jde o pravidla způsobilosti. Přejeme si, aby Evropská komise vysvětlila, že těch 10 miliard eur z fondu soudržnosti eh, zohledňujete národní kvóty, které platí pro členské státy, které jsou způsobilé pro financování z kohezních fondů. A kritéria by měla respektovat právě kritéria eh, fondu soudržnosti. To je také v souladu s eh, zásadami rady a výboru REGI Měli bychom hledat kompromis a konsenzus. Doufáme, že všichni poslanci příslušných výborů rovněž sdílí tento názor, že rozpočtové otázky jsou nesmírně důležité pro místní a regionální orgány, protože tento nástroj může mít zásadní, významný dopad na místní rozpočty. Ještě k implementaci místní a regionální orgány často mají právní zodpovědnost za jednotlivé zóny, tudíž bychom měli zapojit tyto orgány i do rozhodovacího procesu ve vztahu k CEF. A na závěr mi dovolte říci, že tyto projekty nelze dobře implementovat, pokud do nich nezapojíme místní a regionální zástupce. Proto chceme vyzvat členské státy, aby využili administrativní pomoc, která se jim nabízí. V našem stanovisku jsme také dali najevo náš postoj k tomu přístupu, kdo dřív přijde, ten, dřív, ten je, dřív přijde na řadu. To je něco, co může být používáno samozřejmě při přípravě, jinak já vám každopádně děkuji za tento příspěvek, za tuto možnost tedy podat tento příspěvek. Děkuji. A nyní stínoví zpravodajové za eh, výbor a ITRE. Já teď eh, přečtu ten seznam a uděláme si z toho představu. Mr. De Grandes, Mrs. Tico, Mr. Danielis, Mr. Ertog, Ertog, Mr. Kumutsatsos, and from ITRA I have got Mr. Vidal and Odi. Can you now indicate if you want... Můžete teď říct, jestli se chcete vyjádřit. Stínový zpravodaj za ITRE. Ano. Mr. Prillo's next anyway because he's Eater's shadow. Yeah. Uh, and okay. Right, okay, well... Dobra. Takže vy jste stínový zpravodaj za ITRE, pan... takže my necháme ITRE začít. Tři, tři minuty. Okay. Děkuji, pane předsedo. Já jsem požádal o slovo už od začátku. Chci poděkovat všem třem zpravodajům za jejich zprávu, která přináší velké zlepšení oproti testu, textu komise a vyjasňuje návrh, jak pokud jde o kritérium pro používání finančního nástroje, tak i eh, pro eh, částky Plně souhlasím s návrhem, podle něhož cílem mechanismu pro propojení Evropy je finanční podpora, která by měla být zaměřena na projekty, které mohou skutečně přinést přidanou hodnotu pro Unii a proto je důležité koncentrovat zdroje na realizaci projektu do maximální eh, výše 1,5 na studii proveditelnosti. Poprvé zde Evropská unie vytváří společnou platformu pro investice do infrastruktur ve třech důležitých sektorech, které jsou zásadní pro hospodářský růst. To je doprava, energetika a telekomunikace. Právě kvůli tomu, že je zde mezirezortní charakter tohoto mechanismu Connecting Europe Facility, si myslím, že je důležité, že je v článku 10 lépe vysvětleno možné navýšení eh, spolufinancování alespoň ve dvou oblastech. Ve stejném článku je možno zvýšit spolufinancování také pro projekty, které směřují ke splnění klimatických cílů do roku 2020. Kofinancování je možno zvýšit o 10 bodů. Jedná se o projekty, které splňují obě dvě tyto charakteristiky a tím pádem se zde spojuje kritérium inovace a také trvalá udržitelnost z hlediska životního prostředí. Máme tu také eh, novou eh, část přílohy, kde se mají identifikovat předem definované projekty, eh, které zde mají synergie. Potom zde máme podmínky, pro eh, finanční pomoc. Eh, pozměňovací návrh 54 je velmi eh, důležitý, ale mám určité pochybnosti o bodu B, který se týká projektu společného zájmu. Podle tohoto pozměňovacího návrhu jsou přijatelné projekty, které jsou považovány za obchodně udržitelné ale představují určité riziko pro investora, protože nedosahují dostatečného ratingu rizika. Tato definice podle mě není jasná a myslím si, že vytváří problémy s výkladem. Když je třeba identifikovat energetické projekty, které budou mít přístup k finanční podpoře ze strany Evropské unie. Pokud jde o dopravu, tak si myslím, že je dobré, že zde máme zavedení horizontálních priorit a námořních dálnic. To je v souladu s intermodalitou a proto je důležité věnovat pozornost integrace železnice s přístavy, s přístavním systémem, aby zde nechyběl ten poslední eh, kilometr, který velmi poškodil evropské přístavy. Děkuji. Děkuji. Myslím, že je potřeba začít měřit čas. Pan Devake, tři minuty. Děkuji. Chci poděkovat eh, za skvělou práci na eh, těžké zprávě. Ještě nám zbývá urazit velký kus cesty. Na začátku dlužno říci, že teprve eh, se uvidí, kolik bude k dispozici prostředků pro uh, nástroj pro propojení Evropy. A pokud jde o dopravní část, je důležité tlačit na rovné podmínky. Bylo by problematické, kdyby různé mody dopravy si konkurovaly objem dopravy poroste a tudíž bychom měli ke všem těm modům přistupovat stejným způsobem, například silniční doprava a lodní doprava. Tady již byly některé velmi zajímavé perspektivy, teď koridory. Neměli bychom tam dávat žádné regionálné a, regionální a místní e, zájmy, ale souhlasím s 49. Podle mě Tam to trošku oslabuje s vazbu na eh, sítě TNT. K tomu bychom ale měli mít dobrý důvod. Já myslím, že bychom ovšem vazbu na TNT měli naopak posilovat. Dále inovativní finanční nástroje. Je důležité sledovat také, co se bude dít s rozpočtem. Je nezbytné, abychom měli tyto finanční nástroje a aby náležitě fungovaly. Pár věcí, s kterými nesouhlasím. 64 kde to máme eh, zpřístupňovat osobám se sníženou mobilitou. Nevím, jestli to tady do toho zapadá. Sice podporuji iniciativy tohoto druhu, ale sem to možná až tolik nepatří. Dále 75. Eh, tam myslím, že bychom se na to měli znovu dobře podívat, aby projekty byly implementovány podle navrhovaných harmonogramů. Pak eh, ty možná možní dálnice, to je něco, co představuje zlepšení, až další důležité body, více zaměření na inovace a nové technologie v dopravním odvětví, což navazuje také na Horizon 2020, ale chápu, že nemůžeme dostat eh, do eh, CF úplně všechno, co bychom chtěli. A poslední věc, ta je politicky citlivá a to je vyčlenění prostředků z fondu soudržnosti. Já myslím, že bychom se měli držet co nejvíc návrhu komise. Pokud odmítneme těch 10 miliard, to neznamená, že tyto prostředky se zpátky dostanou do fondů soudržnosti. Může se stát, že ty prostředky pouze, pouze zmizí z rozpočtu úplně a tomu bychom měli zabránit. Vím, že v regi jsou určité problémy, ale chci odkázat na zprávu účetního dvora ohledně toho, jak se nakládal s prostředky třeba v politice přístavu a každopádně se těším na další diskuzi. Tři minuty, pan Aldi. Merci, monsieur le... <clears throat> Merci. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, také poblahopřál všem třem zpravodajům k tomu, že tak dobře společně pracovali. Říkám si, jestli nám tady neuniká velký investiční plán, když se dívám na ty přidělené částky a rozpočtová omezení. Máme zde pozměňovací návrh 42, který hovoří o tom, že bychom potřebovali plán investic na, ve výši tisíc miliard euro. Já si říkám, jaký je vztah mezi těmi, mil, tím tisíce miliard a těmi 50 Eh, miliardami, které nám přiděluje Evropská komise. Říkám si také, eh, zda vyvíjíme dostatečné úsilí, pokud jde o nové investice. Některé členské státy ve 20. století financovaly elektrifikaci venkova povinnými příspěvky. Já vím, že daně už nejsou v Evropské unii příliš moderní, ale pokud jde o určité povinné poplatky, spíše než eh, prosté dotace, si myslím, že je to taková nová myšlenka financování, aby se ty sítě mohly sami financovat. Jinak si myslím, že je to velmi dobrá zpráva. Znovu tedy blahopřeji zpravodajům, ale říkám si, zda by náš parlament nebyl být odvážnější, především pokud jde o ten velký plán investic ve výši tisíc miliard, který je předmětem pozměňovacího návrhu 42. Kramer. Děkuji, pan Krámer, tři minuty. Děkuji zpravodajům za zprávu a chtěl bych zdůraznit to, co říkal i pan Rike, přeshraniční dopravu musíme podporovat, musíme spořit, ale zároveň podporovat růst. Musíme eh, rozšiřovat evropskou hodnotu, je potřeba realizovat rychlé projekty, které podněcují růst. To je všechno pěkné, ale zkušenost ukazuje, že jsme žádný z těchto cíl, eh, cílů nedosáhli, i když už se o to snažíme 20 let. Co se týče železniční sítě, tak eh, to je takový děravý koberec a ty díry jsou přesně tam, kde jsou hranice. Takže ta evropská předaná hodnota tam chybí a když se na to podívám, tak ta příloha ta, ta má zůstat tak, jak je. A ty koridory tam, kde je to velmi drahé, tak je to tam vlastně i prosazováno ze Štokholmu do Palerma, tak tam to musí jít přes ten jeden tunel a přes další tunel, ačkoliv Rakousko tento projekt na tři roky, eh, po tři roky už zabrzdili, zastavili, protože na to nemají finanční prostředky, takže my tady eh, prosazujeme projekty, které trvají velmi dlouho a vytváří málo pracovních míst, protože eh, když se snažím vybudovat tunel Alpami, eh, tak eh, tam vlastně není mnoho pracovních míst. Když bych se ale snažil eh, vlastně obnovit existující síť, tak by tam bylo více pracovních míst a bylo by to mnohem efektivnější, takže se do toho musíme tak pustit. Příkladem je například jadersko-vídeňský koridor. Myslím si, že to je něco, co bychom, kdybychom takto postupovali, mohl, nebo takto, mohli bychom to dosáhnout mnohem efektivněji a laciněji a místo toho se volí dražší řešení. Ah, Jinde bychom mohli ušetřit, například pokud jde o hluk, kdybychom řešili hluk u vozového parku. Na infrastrukturu tam máme 10 miliard a na celý vozový park v Evropě potřebuje jenom 3,5 až 4 miliardy na opatření na snížení hluku a to je právě ten směr, kterým se musíme pustit, ale v tomto eh, se to neřeší v tomto textu. Je potřeba, aby to bylo hrálo větší roli. Proč koridor eh, Stockholm-Palermo, proč není naplánován přes Rostok? Proč eh, ty dva švýcarské tunely, které už jsou v podstatě hotové, nejsou využity jako platná alternativa? Měli bychom cíleně vybírat ten koridor ale my si vybíráme jenom ty nejdražší miliardové projekty a to slouží eh, bankovní lobby a dalším lobbystům, ale neslouží to našemu cíli. Musíme změnit naše myšlení, Není to tak, že bychom potřebovali více peněz, ale potřebujeme jenom politiku. Těch deset eh, projektů. Myslíte si, že když jsme je za poslední léta neuskutečnili, že to nyní dokážeme? To není správná cesta, musíme vyvodit eh, důsledky z chyb minulosti. Děkuji. E, to jsou všechny stínoví zpravodajové, které jsem viděl a pak tady mám ještě deset řečníků a každému přiděluji dvě minuty, protože tady máme také tři zástupce komise, kteří se budou snažit e, také získat řečnickou dobu a teď má slovo pan Goroš, buďte dobrým příkladem. Děkuji, chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům a, a e, já eh, tady eh, nebudu hovořit konkrétně o některých věcech. Myslím si, že na každém výboru máme svůj jasný názor. Mohli bychom o tom dlouho diskutovat, o těch projektech. Myslím si, že tady máme ten dlouhodobý aspekt, který sdílíme. A já bych chtěl zmínit eh, tři důležité výzvy. Jednak ty samotné projekty. Samozřejmě mohli bychom změnit seznam projektů ale musíme si uvědomit, že toto jsou projekty, které byly zvoleny v úzké spolupráci s členskými státy a to je důležitý aspekt, musíme to zdůraznit. Samozřejmě, že je možné diskutovat o prioritách, ale tato spolupráce s členskými státy byla pro mě důležitá. Proč? Protože pokud zítra bude potřeba omezit finanční prostředky, tak nejde jenom o to vysvětlit zemím, že je potřeba snížit eh, finanční prostředky. Jde o to eh, vysvětlit jim, že budou muset zrušit celé projekty. A o to tady jde. A samozřejmě, že my jsme také součástí finančního vývoje do dalších let a samozřejmě, že hospodářská situace není růžová a musíme to řešit. Ty projekty, eh, tak jak uvedl Dominik Riké, odpovídají na mnoho výzev, eh, řeší mnoho problémů. A poslední věc, o tom se hodně diskutovalo na výboru REGI. Myslím si, eh, že tady na výboru pro dopravu si musíme uvědomit, že je v našem zájmu, abychom se všemi výbory tahli, se všemi třemi výbory tahli za jeden provoz, pro vás. To je i případ těch 10 miliard z fondu soudržnosti. Myslím si, že kompromis musí být možný. Pokud eh, zvolíme eh, centralizovanou metodu SEF, pokud se jí budeme držet a pokud objasníme zemím, že to, co do toho investují, pokud se budou dobře připravovat, eh, tak z toho E, něco získají a že zároveň tady musí být určitá konkurence. Není možné, aby některé členské země získali nebo si vyčlenili peníze, ale potom je nikdy nevyužili. A tady je někde možnost kompromisu. Je to naše jediná šance, abychom zůstali důvěryhodní oproti radě e, v diskuzi s radou a abychom nestratili ty miliardy. Děkuji. Zatím se času nikdo nedržel, takže zatím to vypadá katastrofálně. Takže prosím. Děkuji. Takže v první řadě chci poděkovat všem zpravodajům za to, že do značné míry předložili návrhy, které nás vedou skutečně od slov k činům. A pokud jde o nový finanční rámec, nedávno ještě lidé říkali, že chtějí více Evropy a jít federálním směrem, pak bychom měli i takový, mít i takový rozpočet, ale eh, pokud jde o tyto návrhy, tak eh, obzvlášť důležité je, abychom zachovali koridory, když ztratíme, když přijdeme o tu platformu koridorů, hrozí, že se tím vytratí zároveň i přidaná hodnota projektů na evropské úrovni, a to zejména pokud jde o dopravu. Další bod, o kterém chci hovořit, to je, co se stane s fondy soudržnosti, kde v tomto souhlasím s panem Grošem, Měli bychom usilovat o dobrý kompromis, aby těch 10 miliard zůstalo v rámci nástroje pro propojení Evropy, ale zároveň, aby tu byla určitá konkurence mezi projekty. Jedině tak lze dosáhnout eh, dobrého výsledku. A ještě něco pokud jde o výbor regionu, já, si dom, já schápu jejich stanovisko, chápu, že chtějí eh, dostat těch 10 miliard do eh, pod národní zprávu, eh, národní rozpočty, ale jde o to, že když budeme pokračovat, když navážu na to, co říkal pan Deverak, pokud se budeme snažit těchto 10 miliard vrátit zpátky na národní úroveň, tak o většinu těchto prostředků prostě přijdeme. A to zejména pokud jde o e, kohezní státy. Doporučuji tudíž jiný přístup, musíme to brát vážně, pokud chceme realizovat opravdu projekty pro infrastrukturu. Pan Alkadráví, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodajům. Já si myslím, že se jim povedlo splnit eh, jejich úkol. Za ta rozpočtová omezení je v prvé řadě zodpovědná rada, to je jasné, a musíme to vzít v úvahu. Pokud jde o těch 10 miliard eur z Fondu soudržnosti, chci se přidat k té debatě, myslím si, že každý musí vynaložit určité úsilí. Musíme se snažit eh, uvést do rovnováhy dvě věci. Na jedné straně musíme zachovat financování podle rozpočtu z Fondu soudržnosti a na druhé straně určitá forma centralizované zprávy. A potom také kontrola projektu, aby se nepodepisovaly biankošeky, aby se v následujících letech podporovali skutečně ty nejlepší projekty, takže se musíme pokusit najít nějaký kompromis a to bude možné, když všichni projeví dobrou vůli. A my musíme být tomuto kompromisu zde ve výboru pro dopravu otevřeni. Eh, pár poznámek. 17 odstavec 1, tam se hovoří o synergii mezi projekty v oblasti eh, telekomunikací a dopravy. Dobře, 10% navíc spolufinancování, ale musíme se podívat také na ideální klíč přerozdělování pro uskutečňování tohoto cíle. Musíme si dát také pozor na to, aby zde byla zajištěna určitá koherentnost mezi těmi eh, liniemi pro transevropské sítě a musíme také definovat evropskou přidanou hodnotu. V obou zprávách jsou ty definice rozličné. Například zde máme eh, nadměrnou hlučnost v železniční dopravě a když se hovoří o spolufinancování, tak si myslím, že je velmi pozitivní, že je tam interoperabilita železnice. A také zde máme eh, projekty pro osoby s eh, omezenou pohyblivostí. Děkuji, pan Vidal, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Problém Financování velkých infrastruktur v Evropě není ničím novým, ale současné okolnosti eh, jsou mnohem komplikovanější. Některé vlády omezily opravdu dramaticky rozpočty na infra, infrastruktury. A teď eh, banky na jedné straně nakupují státní dluh a na druhé straně jsou zde rostoucí požadavky na finanční solventnost a banky jsou zachyceny v této pasti. V každém případě musím říct, že všechny pozměňovací návrhy, které usilují o e, novátorský a inovační přístup v hledání peněz, musí být přivítány, protože my musíme být velmi inovativní, pokud jde o hledání finančních zdrojů. Pak zde máme také některé pozměňovací návrhy, které se zaměřují na to, aby zde nebylo žádné zkreslení nebo pokřivení trhu, aby projekty skutečně přinášely přidanou hodnotu, aby se využívala synergie mezi různými druhy infrastruktur a také interoperabilita, která je zásadní a musí být cílem sama o sobě. Také je dobré, jak už bylo řečeno, v souvislosti s jinými pozměňovacími návrhy, aby Evropský parlament hrál důležitou roli protože je to rozpočtový orgán a je také důležité, aby byl informován o rozhodnutích, které přijme komise, až bude přijat a schválen roční program až budou probíhat hodnocení a to eh, jak eh, v polovině období, tak i hodnocení ex post eh, těch výsledků po získání financování. Takže, pane předsedo, jsou to opravdu těžké časy pro tak ambiciozní cíle a my doufáme, že toto nařízení bude součástí řešení. Vydal Miss Ford. Děkuji, paní Ford. Dvě minuty. Děkuji. Pokusím se hovořit ještě stručněji, rychleji. Obzvláštně zajímá investice do infrastruktury, jak můžeme překonat úzká místa, která škrtí růst. Nechceme se dostat znovu do toho argumentu otvírání eh, eh, sítě core ale existují její části, které se sami staly těmi úzkými místy a bylo by možná účinnější investovat spíš do té uh, ucelené sítě, abychom nějakým způsobem ulevili těmto úzkým místům. Takže měli bychom spíš se zaměřit na toto odstraňování překážek. Byla odvedena dobrá práce, pokud jde o námořní přístavy, jejich spojení s Eh, částmi vnitrozemí, přes ty přeshraniční eh, části, to zná to, co se děje kolem toho přístavu, přístavní strategie. V tomto kontextu si musíme uvědomit, že jakožto Evropská unie chceme obchodovat jen, nejenom s eh, třetími zeměmi, ale také mezi sebou. Takže o to, abychom budovali obchod a aby tady šlo o abychom měli vazby nejenom na přístavy mimo Evropskou unii, ale i v rámci Evropské unie. Protože hodně členských států tyto přístavy využívá i v rámci vnitřního trhu. A teď pokud jde o širokopásmové připojení k internetu, to se objevuje na našem výboru často. Já podporuji digitální agendu. Potřebujeme zajistit, aby podporu nejenom městských, ale i venkov, venkovských oblastí. To jsou ty oblasti, které je nej, nejtěžší eh, dosáhnout na ně eh, prostřednictvím soukromého sektoru, ale z, potřebují naši podporu z veřejných prostředků, ať už jsou to půjčky nebo granty. Pokud to neuděláme, budeme mít dvou, dvourychlostní eh, hospodářství. Děkuji vám. Ano, oblast Kumbrie, tam to platí a pan de Grandes. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych rád řekl, že se nám líbí zpráva těchto zpravodajů. Je velmi přísná, seriózní a bohužel i realistická, protože taková situace opravdu je. Evropská unie chce budovat infrastruktury, které pomohou integraci Evropy a jejich regionů. To je zásadní myšlenka, která jde ruku v ruce s rozvojem. My souhlasíme s myšlenkou zpravodajů, která je odražena v této zprávě, pokud jde o vyvážené geografické rozložení projektu. Pokud jde o fondy z Fondu soudržnosti, tak to je nástroj k distribuci bohatství. Musíme usilovat o to, aby tyto fondy byly co nejlépe využívány. V každém případě těch fondů bude nedostatek a proto nám připadá dobré hledat synergie mezi různými sektory. My podporujeme návrh, aby dotace byly prioritně určeny na eh, koridory obsažené v mechanismu Connecting Europe. Pane předsedo, Zdůrazňujeme také nutnost podporovat všechny akce, které chtějí zvýšit interoperabilitu železniční dopravy. A na závěr, pane předsedo, chci říci, kež by rada nesnižovala tyto zdroje, aby to nebyl neuskutečnitelný sen. Už tím máme zkušenosti a pokud se to stane znovu, tak evropské instituce nezískají na důvěryhodnosti, naopak eh, naše pověst úplně upadne. Děkuji, pane de Grandesi. Slovo má pan Korej de Campos. Eh, dvě minuty, prosím. Um, I have not yet. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zatím ještě neměl čas na to, abych si pečlivě pročetl tuto zprávu, ale uh, Věřím, že je to jistě kvalitně připravená zpráva. Ovšem všiml jsem si, že v oblasti energie se tady objevují myšlenky, které jsou e, zcela v rozporu s tím, co bylo dnes schváleno v naší zprávě o energii. Dnes e, jsem byl um, tedy pověřen vyjednáváním a bylo mi řečeno, že rada eh, to chce dokončit do prosince a já tady nemůžu mít eh, dva návrhy, které jdou zcela opačným směrem. Je to opravdu schizofrenické. Eh, máme tam článek 15 v nařízení a v tom jednom nařízení a je to zcela v rozporu s tím, co je v tom druhém nařízení. Takže především bychom měli být konzistentní. Už jsme to dnes schválili během tady prvního čtení, což znamená, že našim partnerům v procesu spolurozhodování nemůžeme eh, ukazovat, že máme dva různé názory v jedné záležitosti. Takže musíme pečlivě se podívat na některé pozměňovací návrhy. Eh, platí to především pro článek 54 a eh, potom 60 pokud je o energii. A musíme být velice obezřetní, protože ztratíme důvěryhodnost, pokud nebudeme mít jednotný názor. Děkuji, paní o dvě minuty. Děkuji. Chtěla bych poblahopřát zpravodajům, poděkovat a nejprve několik obecných úvah. Myslím si, eh, že je velmi důležité, abychom tady měli eh, geograficky vyvážené rozdělení projektů, pokud jde o koridory, například eh, v případě nových členských zemí, protože oni mají velké potřeby, pokud je o energii, telekomunikace, dopravu, ale bohužel jsou velmi málo zastoupeni v těch koridorech. Pokud jde o dopravu, je důležité, abychom kladli důraz na některé eh, říční eh, koridory, námořní eh, dálnice na krátkou vzdálenost. A pokud je o těch 10 miliard, tak si myslím, že je potřeba nastavit eh, národní rozpočty tak, aby ty členské státy, které se účastní eh, politiky soudržnosti, nepřišly o své prostředky. A pokud jde o telekomunikace, tak tady je potřeba, aby Evropský parlament bojoval do posledního dechu s radou, vyjednával o rozpočtu tak, aby nebyl drasticky seškrtán. Pokud jde o energie, tak je důležité ještě více zdůraznit, proč eh, terminály kapalněné, skapalněného plynu jsou pro nás velmi důležité. Je eh, to důležitý zdroj především eh, ve Středomoří a v Černém moři. Děkuji. Pan Komucakos, dvě minuty. Děkuji. Z důvodu které, kterým jistě rozumíte sami, je tato zpráva nesmírně důležitá, neboť sjednocuje vše, co bylo až dosud řečeno. Já eh, blahopřeji zpravodajům ke skvělé práci. Zejména spoluzpravodajům z dopravního výboru, s nimiž jsem měl tu čest eh, si vyměňovat názor jakožto spolupravodaj, pokud jde o pokyny k TNT. A k tomuto aspektu bych ještě řekl, že e, CF je, může být skutečným podnětem pro další rozvoj transportních sítí. Právě tady se určí, jestli se budou rozvíjet e, správným či nesprávným způsobem. Důležitá je jak kvalita, tak kvantita nemůžeme akceptovat omezení, která by znevážila naše úsilí. Tato omezení by mohla způsobit, že nebudeme schopni vytvořit eh, úplnou kohezní, kohezní eh, souvislou síť v Evropě. A vnímáme potřebu lepšího eh, rozvoje těch té silniční sítě námořních dálnic a realistický kompro, realist, doufáme v realistický kompromis, který bude ku prospěchu všech stran. Děkuji. Dandalis, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodajům za jejich skvělou práci. Tři poznámky. Já s nimi plně souhlasím se zpravodají pokud jde o potřebu podpory námořní dopravy. Nezapomínejme, že námořní dálnice přispívají významným způsobem obecně k evropské dopravní síti, jsou eh, šetrné k životními k životnímu prostředí a pro ostrovní Evropu je to jediná možnost přístupu. Pokud jde o těch 10 miliard z Fondu soudržnosti, myslím si, že by bylo velmi užitečné upřesnit, co znamená tato koordinace mezi jednotlivými, jednotlivými projekty. Pokud jde o částky spolufinancování, o tedy podíl spolufinancování podle článku 10, tak pokud jde o boj proti klimatickým změnám, tak tam si myslím, že návrh kolegů Ertuka a Komucakose má dobrý základ ve studii, která doprovází jejich zprávu o TNT. Ovšem tato zpráva by neměla být brána jako globální základ pro veškerou tuto práci, ale měla by být vzata za základ těch projektů, které mají určitý, eh, určitou úroveň. A děkuji ještě jednou a děkuji zpravodajům. Děkuji a v neposlední řadě pan Ertuk. Eh, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také srdečně poděkovat eh, spoluspravodajům, nebo tedy zpravodajům této zprávy. Je velice důležité, aby vůbec byly k dispozici peníze a my vás samozřejmě budeme podporovat. Jsem pravodajem pokynu a proto bych chtěl upozornit na jednu věc, která se tady jaksi přehlédla a to je otázka hluku. 80% veškerých eh, cest pro přepravu nákladů v Evropské unii, eh, tedy je celoevropských a to ukazuje, jak velká evropská předaná hodnota je s tím spojena každé euro, které se investuje do snížení hluku, je důležitým argumentem a například snížením o 10 decibelů se pocit vnímání hlučnosti člověka sníží o 50%, nebo téměř o 50%. A náklady jsou poměrně nízké. Tisíci eury je možné jeden eh, nákladní vagón vybavit eh, tichými prstami a když to přepočítáme eh, na celkovou kapacitu vagónu, tak je to zanedbatelné s investicemi, které chceme v oblasti mobility vynakládat. Potom jeden příklad, Švýcarsko. Kolegové ve Švýcarsku 1,1 miliard eh, euro investovali do předělání tedy dopravních cest, zvýšila se jim životní kvalita, menší náklady do zdravotnictví, zlepšilo se životní prostředí a vyvolalo to také vysokou akceptanci občanů, protože pokud je akceptance u občanů, tak se potom nemusíme o těchto projektech bavit, protože bude, budou snadno prosaditelné. Děkuji. Děkuji. A nyní komise. A vzhledem k tomu, že poslanci se disciplinovaně drželi řečnického času, tak eh, já se myslím, vzhledem k tomu, eh, že byste se měli řídit jejich příkladem, pan Pake, pan pan Degraf. Pane Pake, prosím, dvě minuty. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji. Myslím, že je to mimořádně dobrá zpráva, která je skvělým politickým základem také pro eh, vztahy s radou Connect a Compete, to je něco, co se v té zprávě odráží, takže komise je vděčná za, zpráv, za práci všech tří zpravodajů a jejich kolegů. Je to opravdu solidní zpráva, která zlepšuje v mnoha případech text komise. Mám pár takových horizontálních bodů, některé jsou dost technické. Pokud eh, souhlasíte, tak eh, se spojíme přímo se zpravodají a se sekretariátem, ale já bych alespoň poznamenal, že jsme nesmírně potěšeni, pokud jde o práci na synergiích, protože to je jeden z, jedna z hlavních motivů rozvoje sítí. Uvidíme, jak se to bude implementovat, ale je to užitečné. A Dále, co se týče komitologie, myslím, že tady můžeme vést tradiční diskuzi o uplatňování nástrojů komitologie a pozice komise je tradičně dobře známá, nemusím se k tomu vracet. Ale pokud jde o výkonnou agenturu pro TNT, komise eh, chce provést ex ante eh, hodnocení dopadů Eh, aby se rozhodla, zda ji využívat nebo ne. Každopádně tato agentura, myslím, eh, byla velmi účinná, eh, pokud je kontrolu výdajů, ale existují i nástroje v Bruselu, které umožní maximálně dobré využívání těchto nástrojů i v kohezních zemích. A teď se chci obrátit k dopravě. Text i v tomto směru doznal zlepšení. Jsou tady zlepšení, pokud jde o námořní dálnice, a, e, nebo e, informační systémy, e, pokud jde o hluk a inovace. To jsou důležité oblasti, které byly v návrhu komise. A v tomto směru jsem trochu nejistý, protože ano, chápu tu koncentraci na maximální evropskou přidanou hodnotu v příloze 1, ale pak jsou tu některá měkčí opatření, která původně byla v návrhu komise, která by měla uh, velký dopad. Pak je tu mnoho technických záležitostí, vztah mezi inovativními finančními nástroji a dotacemi a financováním. To vyřešíme také bilaterálně. A ještě pár vteřin o tom, co řekl pan Pieper, co pak zopakovalo několik dalších poslanců, pokud jde o těch 10 miliard a jaká je vazba mezi jednotlivými nástroji. Ty principy uvedené panem Grošem, panem Píprem a dalšími o nich se komise domnívá, že návrh CEF je zohledňuje. Z pokračujících diskuzí mám také za to, že se to dá dělat i jinak a těším se na to, že se nalezne eh, nějaké řešení. Takže to byly skutečně šokující dvě minuty. Pan Degraf z Connectu, prosím, pokusím se eh, trochu vykompenzovat třemi body teď pokud jde o synergie, ta digitální eh, složka CEFu, pokud chceme růst, tak největší eh, aspekt růstu jsou investice do informačních komunikačních technologií a eh, pomůže to také strategii 2020, takže ty synergie jsou opravdu důležité. Vítáme odkazy na důležité zásady, jako je interoperabilita, technologická neutralita, otevřenost sítí, ochrana evropského kulturního dědictví a podpora poptávky. To jsou principy, které podporujeme a chceme je uvádět do praxe. A konečně, pane předsedo, význam finančních nástrojů. Tady sdílíme názor zpravodaje, že širokopásmové internetové připojení bychom měli podpořit všemi možnými nástroji, vzhledem k tomu, že mají víceméně rozpočtově neutrální povahu a také vzhledem k tomu, že v rámci CEFu telekomunikace vždy sloužily k přilákání financí ze soukromého sektoru velmi dobrým a úspěšným způsobem. Máme v tomto ohledu dobré zkušenosti z minulosti a víte, že ten pákový efekt je opravdu značný, že z toho může vzejít 2 až 5 eur investic na každé euro. Děkuji. A další řečník. Já se omezím na tři body. Za prvé, Pozměňovací návrh 47, kde se říká, že 80% energetického rozpočtu by měl být věnován na finanční nástroje. My si myslíme, že toto procento není přesné. Pokud chceme překonat závažné problémy, které zatím v Evropské unii máme a chceme mít toky eh, plynu a, a elektrické energie všemi směry, potřebujeme více grantů, abychom eh, se popravy také s problémem tržní integrace dodávky. 18, 80% to komise neprosazuje. Chtěli bychom to naopak obráceně. 80% granty a 20% finanční nástroje. Pozměňovací návrh 54. Viděli jsme to stanovisko, které přijal ITRE dnes ráno. Podporujeme ehm, stanovisko ITRE, takže nemusíme to tady znovu opakovat a Myslím, že pozměňovací návrh 54 bychom měli zapomenout. A 67-68 o intenzitě pomoci pro spolufinancování. Myslím, že to může představovat značný problém pro některé země ve východní Evropě, ve východní části Evropské unie, neboť tyto státy byly zvyklé na vysoce intenzivní strukturální fondy. Tato část Evropy se propojuje hůře a pokud jde o plyn, tak asi víte, co mám na mysli. A tudíž je naprosto klíčové skoncovat s těmi energetickými ostrovy, které zatím existují. Investice se vyplatí. Pokud lépe propojíme tyto oblasti, tak snížíme cenu energie a o to přece jde, abychom měli více infrastruktury, více flexibility v celém systému. Děkuji. Děkuji a nyní zpravodajové každý minutu. Chcete něco doplnit? Jako první paní Valén. Děkuji kolegové za vaše připomínky. Já jsem tam zjistila určité společné linie a obecnou podporu pro tuto zprávu. Takže jsem ráda a myslím si, že naše další práce bude opravdu v duchu spolupráce. To, co říkala komise, nás nepřekvapilo, protože jsme o tom diskutovali už eh, při vypracovávání této zprávy a já jsem říkala generálnímu ředitelství pro energetiku už v minulosti a říkám jim to nadále, že když máte pouze 10 miliard a potřebujete financovat nebo tedy investovat 200 miliard, tak eh, tam nemůžete dát 80% z grantu, protože když to dáte z grantu, tak to utratíte a ten zbytek, ten už prostě nedostanete, nebude tam žádné plus. Takže tam ta naše strategie je úplně opačná, ten náš přístup. Já se pokusím hledat eh, podporu v této sněmovně. Děkuji, pan Rike. Děkuji, pane předsedo. Já chci především eh, poděkovat kolegům za jejich pomoc, spolupráci a za jejich připomínky. Potom se znovu sejdeme. Já nebudu zacházet do detailu, chci jen změnit dvě věci, které se zde pravidelně opakovaly. To je za prvé tedy rozpočet, bude přijat. Vážení kolegové, dámy a pánové, my musíme politicky bojovat na úrovni rady za to, abychom získali co nejlepší rozpočet. A druhá poznámka, já plně souhlasím s tím, co říkal kolega Píper i kolega Groš. To znamená, musíme dosáhnout kompromisu eh, s výborem Regi, protože není možné, abychom šli do trialogu eh, s dvěma různými stanovisky ze dvou různých výborů. Já si myslím, že jdeme velmi dobrým směrem, že jsme na dobré cestě a měli bychom najít stanovisko, které uspokojí obě strany, jinak to bude předmětem dalších diskusí. Děkuji. Ines Ayala Sender. Ještě minutka. Děkuji, pane předsedo. Ano, já chci znovu poděkovat všem kolegům, kteří chtěli obohatit eh, naše zprávu. Předpokládám, že v tomto smyslu předloží pozměňovací návrhy, které my určitě přivítáme a chci také říci, že pokud jde o tu nutnost eh, vystupovat jednotně jako parlament v rámci debaty s radou, musíme být jednotní, pokud jde o rozpočet, je důležité, abychom přitom vzali v úvahu všechny kompromisy, které v současné době leží na stole. A v tomto smyslu si myslím, že bychom měli pracovat eh, na prvním mandátu výboru REGI, který se nám líbil. Chtěli jsme tedy zachránit alespoň ten nástroj, z respektu a z úcty k těm kolegům, kteří si mysleli, že by bylo nejlepší, aby ten nástroj úplně zmizel. Já souhlasím s tím, co zde bylo právě řečeno, ale myslím si, že bychom měli trochu více usilovat o to, abychom sjednotili názor všech tří výborů, které stojí za tím rozpočtovým návrhem. Děkuji. Děkuji. Než eh, zhrnu formální postup a lhuty pro předkládání pozměňovacích návrhů. Zeptám se paní Sartori, zda k tomu chce něco dodat. Není tomu tak, takže já jim připomínám poslancům, že konference předsedů rozhodla 12. že pozměňovací návrhy k MMF by neměly zahrnovat žádná rozpočtová čísla, to znamená, že tedy není možné předkládat pozměňovací návrhy ve smyslu, že by se navyšovaly nebo snižovaly určité částky v CEF. Nicméně bylo by možno přijmout pozměňovací návrhy, které se týkají rozdělení, tedy podílu jednotlivých zdrojů. 4.10. je lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů, které budou studovány 5. listopadu. ITRE bude tedy hostit eh, tento meeting a společně se bude hlasovat 27. listopadu a na plenárním zasedání se bude hlasovat eh, podle toho, zda nám spadne strop nebo ne až v lednu roku 2013. Děkuji vám všem za kázeň, za to, že jsme to prošli opravdu včas. Je to důležité téma. Děkuji také kolegům z ITRE za to, že přišli sem k nám a děkuji také tlumočníkům za jejich práci a tím končím zasedání. Děkuji.